Right, good, good morning, uh, Dobrý den, dámy a pánové. Omlouvám se za sklus, ale můžete z toho vynět, myslím, vlaky. Bohužel pan eh, prezident Triše měl um, rezervovaný vlak, který tento spoj byl zrušen. Obávám se, že dokonce ani prezident Evropské centrální banky eh, nemůže způsobit, aby se vlak rozjel, když prostě ten spoj byl zrušen. Uh, Ehm, ale samozřejmě pan prezident měl zarezervovaný vlak, ehm, který mu dával velký časový předstih, eh, takže to vítáme. Eh, předpokládám, že návrh pořadu dne je přidat, přijat. Pardon, děkuji. A mám pro vás možná eh, ještě pár sdělení. Nejprve dnes dopoledne proběhne workshop o směrnici pro cené papíry, a to v ASP 1G1. Bylo to plánováno ještě nějaký čas a začíná to v 10.30. Já bych vyzvala kolegy, aby se zúčastnili tohoto workshopu po skončení našeho měnového dialogu. A také eh, se musím omluvit, eh, že já se nebudu moci zúčastnit workshopu, protože musím být přítomná na trialogu o hospodářském řízení a zprávě. Eh, dále prodej na krátkou pozici. Musím vás informovat o trialogu 28. června a komise předložila více různých návrhů, eh, kompromis, který musí náš výbor projednat. Zpravodaj požádal komisi, aby vypracoval novou formulaci u některých dalších témat a eh, čekáme také na eh, informace z rady u některých těchto bodů. Takže zatím jsme nedosáhli dohody, pokud je o <clears throat> různá hlavní témata, znamená tzv. locate rule, eh, zákaz CDS, opt-in pro radu versus opt-out a eh, přísné podmínky, které požadoval náš výbor. Také nemáme dohodu, eh, pokud je o pravomoci ESMA. Hlasování v plénu o textu přijatém v Ekonu je plánováno na příští týden ve Štrasburku. Tolik tedy ode mne a nyní velice ráda přejdu k bodu 3 našeho pořadu dne k měnovému dialogu s prezidentem ECB. Poslední měnový dialog s panem prezidentem proběhl 24. března a e, další schůzka je plánována předběžně na 19. září. Obdrželi jsme e, také informační dokumenty o fiskální politice a Eh, měnových restrikcích, o symetrických eh, dopadech na členské země eurozóny, o restrukturalizaci dluhu a dopadech na eurozónu. To vše vypracoval panel expertů a je to k dispozici na webových stránkách. Bohužel kvůli eh, dalším zážitostem a časovému omezení nemohlo proběhnout setkání s našimi experty, ale samozřejmě to nám nějak nebrání v tom, abychom kladli dotazy v těchto, v těchto oblastech. A také jste již obdrželi seznam otázek a kol. Pokusím se být co nejvíce nápomocná a zajistit, aby co možná největší počet z nás eh, obdržel dotazy včas. Eh, jsou tady všem časová mezení, protože zároveň běží i jiné věci. Mnohokrát děkuji. Pane Trišete, nám vždy velkým potěšením vás eh, mezi námi uvítat. Omlouvám se, že jsme vás hnali rovnou z auta sem za předsednický stolek, ale dávám ti to slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, je mi potěšením, že jsem se ocitla opět v parlamentu, eh, ve vašem výboru eh, pro naši pravidelnou výměnu názoru. Eh, opět se naše setkání odehrává v čase, kdy jsou přijímána důležitá rozhodnutí, anebo se chystají. Zejména Eh, nás zajímá eh, výsledek legislativního procesu u balíčku pro hospodářské řízení a zprávu. Nejprve bych chtěl eh, poděkovat za neutepchající snahu jak Evropskému parlamentu, tak Radě za to, že se neustále snaží zbližovat svá stanoviska k balíčku o ekonomické zprávě. Jak víte, Rada guvernérů si přála, aby Evropská rada udělala určité gesto 24. června vůči Evropskému parlamentu, protože ten hlavní bod neschody, to je vlastně rozšíření té opačné kvalifikované většiny v preventivní části paktu stability a růstu a je to velmi důležitý bod a zóna euro skutečně potřebuje rozšířit eh, nebo mít dobrý ekonomický eh, správní rámec. Ta současná krize ukazuje jasně, že jsou to všechno důsledky nezdravých ekonomických a rozpočtových postupů. A já si myslím, že nemusíme v součas, nemůžeme v současné době přistoupit eh, na tu unifikaci, protože v současné chvíli bychom se potřebovali skutečně dohodnout a jasně dát eh, najevo, že jsme se poučili z krize. Dovolte, abych se nyní dotkl hospodářského měnového vývoje v eurozóně. Nejprve od našeho posledního setkání v březnu jsme eh, přijali celou řadu orientaci a směru. Dovolte, abych poznamenala paní předsedkyně, že eh, nyní se eh, ocitáme ve fázi eh, před dalším zasedáním Rady guvernéru 7. července. A to znamená, že cokoliv tady řeknou, by nemělo být interpretováno jako předznamenání našich budoucích rozhodnutí, nových rozhodnutí, která padnou 7. července. Ehm, informace o doby, kdy jsem vás posledně věděl, potvrdili pozitivní podkladovou dynamiku hospodářské činnosti v eurozóně. E, předpokládáme, že bude pokračovat e, expanze světové ekonomiky a také domácí poptávky soukromého sektoru, což je hlavní růst hospodářského růstu v eurozóně. E, nejnovější makroekonomické prognózy Eurosystem stav jsou v souhlase s tímto hodnocením. Předpokládají, že hospodářství poroste tempem 0,5 až 2,3% v roce 2011 a o 0,6 až 2,8 v roce 2012. Podle našeho názoru eh, Riziko, eh, rizika této prognozy jsou eh, široce vyvážená v kontextu zvýšené nejistoty. Pokud je o cenový vývoj, jsme svědky pokračujícího tlaku směrem vzhůru na ceny, zejména v ranějších fázích výrobního procesu. Inflace v eurozóně činila 2,7 v květnu, poté co v dubnu dosáhla 2,8 Míra inflace v posledních několika měsících eh, především ehm, odráží vyšší ceny energii a komodit. V nadcházejícím období eh, je pravděpodobné, že inflace eh, bude nad 2 především kvůli cenám energie a komodit. Prognózy Eurosystem stav ehm, indikují inflaci v rozmezí 2,5% až 2,7% v roce 2011 a v rozpětí 1,1 až 2,3% pro rok 2012. Je nesmírně důležité, že ehm, aktuálně relativně vysoká míra inflace, aby se tedy tato ehm, míra inflace nepřenesla do efektu druhého kola přes vyšší ceny a ceno, vyšší mzdy a cenovou tvorbu, aby tedy nevedla k širokým inflačním tlakům. Rizika eh, u střednědobého výhledu eh, cenového vývoje eh, se pohybují v širší, v té horní skále spektra, spektra pardon, zejména ceny energií by se mohly zvyšovat rychleji, než se nyní očekává a nepřímé daně a administrované ceny, správní ceny by mohly také vzrůstat rychleji, tak aby se snižoval schodek rozpočtu. Kromě toho zvyšování kapacity využití může lepší využívání kapacit tady může znamenat eh, opět vyšší tlak na ceny směrem vzhůru, na domácí ceny. Pokud o měnovou analýzu, eh, podkladové tempo měnové eh, expanze se postupně oživilo, zpamatovalo, zároveň máme velkou měnovou likviditu, to znamená, že toto může ulevit cenovým tlakům. Jak víte, samozřejmě jsme odhodláni Eh, zajistit eh, inflační očekávání eh, podle našeho cíle, to znamená pod 2%, ale blízko jemu se výhledu. V této, na tomto pozadí Rada guvernérů zvýšila úrokové sazby ECB o 25 bazických bodů v Dubnu, tak abychom přizpůsobili ještě tak naši akumulativní měnovou politiku kvůli tlakům směrem vzhůru v cenové oblasti. Od té doby zůstaly úroky nezměněné, zároveň na Eh, tiskové konference po poslední radě guvernérů eh, jsme eh, řekli, že naše měnové stanovisko je nadále je akomodativní, protože cenová rizika pro cenovou stabilitu stále jsou vysoká a jsme připraveni být obezřetní a okamžitě reagovat včas, tak abychom zabránili tomu, aby se nynější cenový přenesl do širokých inflačních tlaků ve střednědobém hledisku. Pokud je naše nestandardní opatření, naše eh, rada guvernérů eh, začátkem tohoto měsíce eh, se rozhodla zachovat tendrové postupy s pevnou sazbou, s plným allotmentem při refinancovacích operacích až do třetího kvartálu 2011. Nyní fiskální konsolidace a měnová politika. V měnové unii centrální banka stanoví úrokové sazby, které Eh, musí zohledňovat eh, celou zónu. Stejně tak americká centrální banka eh, nemůže uspůsobovat své úrokové sazby podle hospodářských podmínek v jednotlivých státech USA. Stanovujeme tady sazbu s jasným zaměřením na eurozónu jako celek, ale to neznamená, že bychom opomíjeli a přehlíželi rozmanitost finančních podmínek. Od té doby, co vypukla finanční krize, ECB přijala celou řadu nestandardních opatření, tak aby podpořila co možná největší měrou hladké fungování eh, transmise přenosu měnové politiky v celé eurozóně. Aktuální hlavní výzvy, kterým čelí některé země eurozóny, jsou především výsledkem toho, že některé vlády nevedly zdravou politiku a neprovádějí reformy, které by prospěly jejich občanům a také evropské veřejnosti jako celku. Je klíčové, aby země eurozóny se plně ujali eh, své odpovědnosti na národní úrovni, odpovědnosti teda odpovědnosti tedy, která vyplývá ze jejich eh, účasti v eurozóně. Eh, minulé zkušenosti s fiskální konsolidací, s epizodami fiskální konsolidace prokazují dlouhodobé přínosy toho, kdy se omezí nějaké větší fiskální rovnováhy. Jsou minimálně tři důvody pro to, proč dobře naplánovaná, dobře koncipovaná fiskální konsolidace za aktuálních podmínek je přínosem. Eh, pokud je doprovázena vhodnými strukturálními reformy, podporuje dlouhodobý růst. To je první aspekt. Další věc je ta, že u hospodářství s velkými fiskálními eh, nerovnováhami eh, je nutná fiskální restrukturalizace, aby se posílila důvěra. A dále, do třetice, u všech ekonomik to pomáhá vytvářet nárazníky, které umožňují řešit nepředvídané situace pokud nastanou. Také z tohoto důvodu právě probíhající jednání o balíčku o hospodářském řízení a zprávě by podle nás měly vyústit v ambiciozní výsledek. Já toto zdůrazňuji opakovaně, že my, musím říci, velmi souhlasíme v této věci s Evropským parlamentem, ale eh, potřeba kvantového skoku v oblasti hospodářského řízení a zprávy eh, Eh, a tady jsme, souhlasíme tady s potřebou tohoto kvantového skoku v souvislosti s tím není projednávaným balíčkem. Eh, dále bych připomněl dvě, dvě věci. Za prvé, neměli bychom se, uspoko- neměli bychom mm, se spokojit se silnějším eh, paktem stability a růstu pouze v těch pozdějších fázích postupu při nadměrném schodku. Potřebujeme zabránit jakýmkoliv, jakýmkoliv fiskálním excesům včas a včas je napravit. Potřebujeme tedy větší míru automatických mechanismů, eh, i v jiných postupech, eh, nebo prostě v té personální stránce, hovoří se nyní o obrácené kvalifikované většině, eh, v preventivní složce paktu, o včasnějších sankcích, otázkách pověsti, reputace. Dále bychom určitě měli velký přínos z stejně ambiciozních, eh, stejně ambiciozní rámce pro makroekonomické nerovnováhy, který včas detekuje nerovnováhu a je jasně zaměřen na rigorózně prováděný scoreboard. Eh, s tím, že poté opět včas se nerovnováha eh, napravuje. Eh, ovšem musíme se zaměřit na ty země, které vlastně nakonec představují riziko pro ostatní euro, eh, eh, pardon, země eurozóny, země kvůli přetrvávajícím a nadměrným ztrátám konkurenceschopnosti. Nyní bych se stručně dotkl vývoje u státního dluhu. Jak víte, na, na úrovni eurozóny probíhá fiskální konsolidace v řadě zemí a podle jarní prognózy Evropské komise Eh, celkový eh, státní deficit eurozóny bude snížen eh, do konce roku 2011 na 3,5 To je pozbudilá vyhlídka, zejména v mezinárodním srovnání. Také u aktuálního roku fiskální schodek eurozóny, jak víme, je méně jak polovina schodku USA a Japonska. Nicméně vybrané země eurozóny stále ještě čelí, jak víme, vysokému dluhu a vysokému fiskálnímu schodku. ECB vždy jasně uváděla, že nejlepší způsob, jak řešit aktuální e, pozici v oblasti státního dluhu, je e, odhodlané, disciplinované provádění e, odsouhlasených metod fiskální konsolidace a strukturální reformy, které by podpořily střednědobý růst. U zemí eurozóny, které mají zaveden program EUMMF, um, angažovaná implementace těchto programů je klíčová pro to, abychom se vrátili do zdravé hospodářské situace. Um, tento um, apel sdílí i Evropská rada, která na nedávném eh, svém zasedání apelovala na vnitrostátní orgány, eh, zejména v Řecku, ale ne pouze tam, aby i nadále eh, velmi striktně prováděli s to největším odhodláním eh, potřebná eh, přizpůsobení, tak aby se eh, země dostala na udržitelnou cestu. Proto je klíčová, je klíčová národní jednota a celo politický konsenzus napříč politickým spektrem. Pokud je možnost kroku u dluhu, rád bych připomenul a uvedl není jménem Rady guvernérů, že jsme rozhodně proti veškerým koncencím, které nejsou čistě dobrovolné a které obsahují nějaký e, prvek e, donucení či povinný prvek. Jsme, proti tomu, abychom, jsme tady e, proto, abychom zabránili jakýmkoliv, jakémkoliv nesplácení či selektivnímu nesplácení. Neměli bychom zapomínat, že soukromý kapitál Eh, je mobilizován, když jdeme cestou privatizace. Privatizace je velice dobrá eh, cesta, jak mobilizovat, eh, získat soukromý kapitál a je to věc, kterou je třeba výrazně podpořit, zejména samozřejmě v případě Řecka. Je to efektivní způsob, jak mobilizovat soukromý kapitál a má to pozitivní dopady nejenom pro financování země, ale také z hlediska pozitivních strukturálních dopadů na růst a zaměstnanost. A na závěr eh, ještě zapojení soukromého sektoru, což je samozřejmě cílem všech, eh, tedy takové, eh, které je cílem všech, je, abychom se co nejdříve vrátili ke spontánnímu financování ze strany soukromého trhu. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. Nyní přistoupíme k dotazům. Jako vždy připomínám kolegům, že pokud budou klást velmi složité dotazy a více do dotazů, tak eh, se může stát následující. Buď to vám vezmu slovo, eh, nebo eh, kolegové po vás na seznamu řečníků prostě už na ně nezbyde, anebo nedostanete odpověď od pana prezidenta. Takže poprosím obecně o stručnost, abyste nekladli dotazy, které obsahují vlastně více do dotazů. Myslím, že to by prospělo všem a určitě by to znamenalo, že já nestratím trpělivost. Nejprve tu máme Bergarda Balce za EPP. Děkuji, paní předsedkyně, pane prezidente. Než položím otázku jménem naší skupiny EPP, bych vám rád poděkoval, vám rád pogratuloval k ceně Karla Velikého, kterou jste dostal. Myslím si, že to je úžasné pro tak velkého Evropana, kterým jste vy. A nyní pokud jde o můj dotaz. Jakým způsobem hodnotíte návrh francouzské vlády týkající se implikace soukromého sektoru? Jsou tady dvě otázky, které mě zajímají. Za prvé, Získal jste již nějakou odpověď, pokud jde o e, ratingové agentury a během tiskové konference bylo zdůrazněno, že se musí ocenit, že se musí omezit rating, hodnota ratingových agentur. A my si klademe otázku, zda jakýkoliv, jakýkoliv forma uh, transformace nebo posunu eh, těch eh, dat nepadá v úvahu a kladu si otázku, zda tento návrh není v rozporu s myšlenkou, s tou základní myšlenkou etické náhody. Poslední otázka. A nemohli bychom také říci, že v budoucnu Pokud jde o zadluženost, může to mít nějaký vliv? Děkuji. Uh, děkuji mnohokrát. Já vám děkuji za vaše velmi laskavá slova na mou adresu a na adresu mé instituce ECB. K první věci bych rád řekl, že Rada guvernérů ECB eh, pro Radu guvernérů ECB tato otázka eh, diskuse o dobrovolném zapojení soukromého sektoru, tato diskuse mezi Eh, mezi vládami a soukromými investory, to je odpovědnost vlád. My to samozřejmě velice dopodrobná sledujeme. Eh, jak jsem řekl, se dáváme eh, roli jakéhosi poradce. A naše stanovisko je takové, že bychom neměli jít cestou nucených, povinných kroků a měli bychom se vyhnout selektivnímu či úplnému nesplacení. Ale opět je to tedy na vládách. A v této fázi zatím nemáme takové eh, stanovisko vlád členských států eh, v této diskusi eh, nebo žádné stanovisko, které bychom mohli jaksi proskoumat, zanalizovat. My jsme tedy nyní velice pozorní, sledujeme, co se děje, ale nemohu vám poskytnout žádný přesný úsudek k tomu, jaký je vývoj, protože to stanovisko tady zatím nemáme. Přeskoumáme se více do věcí, včetně povahy PSI. Další důležitá věc je ta, že je zde dohoda z 28. listopadu mezi členy euroskupiny, kteří zveřejnili svoji eh, doktrínu, pokud je o zapojení soukromého trhu. Tento text, který je velmi důležitý a byl zveřejněn také na úrovni Eh, hlav eh, státu a vlád jakožto příloha k jejich závěrům po tedy tom 28. Eh, listopadu. A je zde jasně uvedeno, že je několik případů, stejně jako to máme nastaveno na globální rovině v doktrině MMF. Hlavní předpoklad tedy je ten, že vhodným přizpůsobením je možné se relativně rychle, to znamená ve střednědobém výhledu, vrátit ke spontánnímu financování eh, tržnímu. Tak to probíhalo například u azijské krize, kde všechny země, kromě Indonésie, eh, se mohly vrátit ke spontánnímu eh, financování trhu a soukromý sektor nebyl některak zapojen do restrukturalizace dluhu. V některých případech samozřejmě se potom stane to, že náhled mezinárodního společenství je takový, že to bohužel není možné. Ale opět eh, já bych rád eh, se velice jasně tady odvolal na tu mezinárodní doktrínu, kterou eh, explicitně uvádí Euroskupina ve svém stanovisku z konce listopadu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. nyní za socialista demokraty Edward. Vítejte, pane Trišete. Rád bych vás přivítal jménem, jménem své skupiny jeho koordinátora. Já mám pro vás tento dotaz. Když se podíváme zpět na to, jakým způsobem EU přistupovala ke krizi, hodně improvizovala, konec konců neměli jsme pro tuto eventualitu žádný plán. A to, bylo, to je kritizováno, protože jak se jsme málo uh, Eh, málo řešení přicházela pozdě často byla pracována na rychlo přes víkend. Eh, bude se příští den hlasovat o balíčku hospodářského řízení a zprávy, který má právě toto předjímá do budoucna. Eh, není s tím, s tou výhodou toho, že máme zpětný pohled a odstup, co byste doporučil, ne pokud je snad o prevenci krizí, protože to je tak ne snad snadná věc, ale na tom se shodnujeme. Ale co je obtížnější, je, že nám připadá, naší politické skupině, že eh, u té prevence krizi chybí chybí, eh, něco, chybí zaměření na hospodářský růst, protože fiskální konsolidace je v pořádku, ale víme, že v jiných zemích to bylo eh, doprovázeno devalvací a nižšími rukovými sazbami, tak aby se země mohla zpamatovat, když se ocitne v takové situaci. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já souhlasím, že se zaměřujete tedy na e, řešení krizí spíše než na prevenci krizí ve svém dotazu. Nicméně prevence krizí samozřejmě je naprosto to hlavní ponaučení, které vyvozujeme e, z toho aktuálního e, vývoje. To je hlavní ponaučení, které jsme vyvodili, že je třeba posílit tu preventivní složku, ale souhlasím s vámi, že do značné míry v této oblasti se tedy shodujeme. My souhlasíme s postojem Evropského parlamentu, je třeba tu prevenci posílit. V, roce, v letech 2004 a 2005 velké země, eh, vlastně všechny velké země byly proto, aby se oslabil pak stability a růstu, aby eh, se nabourala vlastně hlavní eh, složka tohoto paktu a podporovala je celá řada ekonomik. Pak stability a růstu to měla být svěrací kazajka byla vnímána jako příliš eh, zvíravá. Eh, nyní vidíme, že pak stability a růstu a makroekonomický dohled prostě musí být takovou svědací kazajkou. My říkáme, že třeba velice bedlivě sledovat jednotkové náklady práce a indikátory konkurenceschopnosti a nerovnováhy eh, v oblasti eurozóny. Někdy i v, samozřejmě na úrovni 27, ale především v eurozóně. Eh, eh, toto my tvrdíme již delší čas a nyní eh, po krizi, díky vlastně krizi, je to obecně akceptováno. Ale ty, ty potíže, vlastně, kterým čelíme, jsou dvojí. Jednak na jedné straně fiskální politika, na druhé straně ztráta konkurenceschopnosti. Pokud jde o krizové řízení, víte, že jsme hned od počátku jasně požadovali, aby FSF a ESM byly co možná nejflexibilnější. Zároveň jsme volali po, po tom, aby to přizpůsobení bylo co možná eh, nejpevnější a nejdůvěryhodnější, protože cílem je obnovit důvěru. Důvěra to je věc, kterou potřebujete ze strany domácností, ze strany podnikatelů, ze strany investorů, ze strany eh, spořitelů. Toto vše výrazně závisí na rozhodnutích, která přijímáte ne pouze ve fiskální oblasti, v tom máte pravdu, ale také v oblasti strukturálních reform a v oblasti všech reform, eh, které umožňují zvyšovat potenciál růstu. A pokud je o nástroje, které byly vytvořeny pro řešení krize, opět tady voláme po, po co možná největší flexibilitě. Eh, v tomto, eh, v, v celé řadě případů s námi ostatní nesouhlasili, my toho litujeme, nicméně to rozhodnutí musí přijmout eh, příslušná instituce samozřejmě. Děkuji. Děkuji. není za Alde Silví. Monsieur président, bonjour. Pane prezidente, dobrý den. Nejprve poznámku. V posledních týdnech jsem byla překvapena simultáností těch jednání ohledně tedy hospodářské zprávy pro členské státy v podstatě jsou jakési nepsané, nepsaná pravidla, která jsou velmi důležité. Možná by to mohlo i trošičku jak si poškodit eh, samostatnost ECB. Eh, e Pak jsou znovu přepsána, znovu vysvětlována a já už jsem chtěla říct si před vámi, jako při vyslyšení pana Barniera, že když tady máme jakési evropské posty a zároveň předně stavíme národní vlajky, tak se mi to nezdá úplně vhodné, určité poškození identity. Členové eh, vedení samozřejmě neustále projednávají otázky eh, dluhů a ta pravidla jsou tedy znovu přepsána nebo přepisována a já už Vím, že jste na to částečně odpověděl ve svém vystoupení. Děkuji, že jste zdůraznil otázku prevence, bez které se nemůžeme obejít, větší určitou, určitý automatismus. Jste také slyšel minulý týden eh, pana Lipského, jestli Myslíte si, že když nebudeme mít takovéto podklady, tak je lepší ponechat ten pakt tak, jak je? Protože já mám upřednostňuji Content lip před Lip Service. Děkuji. Děkuji za vaše otázku a za vaše připomínky. Pokud jde o nezávislost centrální banky, víte dobře, víte, že jsme on record. To znamená, že jsme zcela jasně zdůraznili svoji nezávislost a nepřestanu to opakovat když eh, šéfové vlád a států eh, nás požádali, abychom snížili eh, sazby, ehm, řekli jsme ne, byli jsme na úrovni 2%, zatímco Spojené státy byly na úrovni 1% a na on record máme žádost pocházející ze tří států šéfové vlády států a zvýšili jsme v prosinci 2005 eh, tyto E, tuto sazby, zatímco 10 e, států z 12 vehementně protestovali. A mohu ještě citovat další příklady naší odhodlanosti, včetně toho konfliktu, který jsme měli v roce 2004-2005, stejně tak jako komise to zažila s těmi vládami, které chtěly rozložit pak stability a růstu. E, jsem on record, aby řekl ne jménem Rady guvernéru, že jsme měli opravdu well, great concern Concerns, velké obavy, eh, pokud jde o tyto záležitosti. A ještě vážnější věc, eh, šlo spíše o duch než o eh, literu zákona. Vy jste se o tom zmínila v tomto duchu. A pokud je o jednávání, která právě probíhají, já nebohu udělovat žádné rady. Parlament již zaujal stanovisko a při situaci e, troj tohoto vyjednávání jsem si jist, že parlament pokračuje v tom směru, který je správným evropským směrem a zdá se mi, že mm, nás bude soudit mm, potom mm, historie. A bude přísný, bude to přísný soud, protože ty instituce, které byly slabé při zohledňování poučení z této krize, Eh, světová krize nám odhalila určité slabé body a kdybychom je rychle neskorigovali kompletně, tak to by byla obrovská zodpovědnost. A i když vidíme, že existují určitá napětí, jsou tady obavy jednotlivých států, obavy evropské. My jsme evropská instituce, vy jste evropská instituce a proto není divu, že se setkáváme na e, těchto základních tématech a odpovídá to i pocitu parlamentu, když řeknu, že v rámci současné smlouvy nejde o to, abychom smlouvu měnili okamžitě, i když časem by se to mělo stát. Měli bychom mít co co nejdále v posilování paktu stability a růstu. Já bych byl nespravedlivý, kdybych říkal, že současný stav této záležitosti není lepší než předchozí stav stav paktu stability a e, růstu. Je tady ten pilíř dozorování a jsou tam imbalance, jsou tady ukazatele, eh, které, které mm, označují tento druhý velice důležitý pilíř. Neříkám, že nedošlo pokroku, ale když to porovnáme s, těmi, s tímto pokrokem, nejít až do konce, by bylo velice závažné z našeho hlediska a proto doufám opravdu upřímně, že co nejrezolutněji dospějete k lepšímu řešení než to, které nám je v současné době předkládáno. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Nyní za EKRK. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych vás, vám ráda poblahopřála k tomu, jakým způsobem jste vedl EKB v době bezprecedentní finanční krize, globální recese a první krize eura. Eh, jakožto eh, měny. Navzdory tedy eh, zadluženosti ekonomik eurozóny euro zůstalo silné po celou tuto dobu a těší se důvěře kapitálových trhů. Já si myslím, že vám skutečně za to, vám osobně dlužíme vděk. A nyní, abych se zaměřila spíše do budoucna než na aktuální krizi, existují z nedávné doby zprávy, podle nichž Čína eh, snížila svoje alokaci na investice do eh, amerických do dolarových dluhopisů a zaměřuje se spíše na euro dluhopisy, tedy dluhopisy denominované v eurech. Eh, připomeňme si pokřiven, pokřivený účinek na yield curve dolaru, což vedlo Eh, k naprosto rozlišnému nakupování a eh, k nákupům tedy a podrylo to základ ekonomiky. Domníváte se, že toto eh, riziko by mohlo vzniknout i u eura a myslíte si, že by rizika mohla převážet nad přínosy takovýchto investic do eura? Já si myslím, že toto je samozřejmě velice důležité téma. Žijeme ve světě, který je zcela otevřený a soukromí investoři střadatele, stejně tak jako eh, investoři a střadatele z řad veřejných institucí analyzují a posuzují eh, nejlepší investiční možnosti, které jsou k dispozici. Jak víte, my v ECB jsme se nikdy nepouštěli cestou nějaké globální kampaně eh, na podporu eura investic do eura. Vždy jsme se domnívali, že toto je věc, která musí být rozhodnuta, jak tak nazval, decentralizovaně eh, jednotlivými investory a eh, středateli. Eh, nicméně si velice cením vašich slov o tom, že existuje důvěra v euro, která je jasně vyjádřena. A mne to nepřekvapuje, protože víte, paradox eura, paradox eurozóny je ten, že trpíme některými problémy. Určitě bychom neměli usínat na Vavřínech v žádném případě, pokud je o problémy se zřízením a zprávou, se problémy jednotlivých zemí. Ale na druhou stranu, vezmeme, vezmete-li eh, vyhlídky eurozóny jakožto celku, či eh, zaměříte-li se na eurozónu jako celek, je pozoruhodné, že eh, běžný účet platební bilance je vyvážený u eurozóny jako celku, schodek veřejných financí je na úrovni poloviny deficitu ostatních vyspělých eh, průmyslových ekonomik. Dále máme míru růstu, která čtvrtletí po čtvrtletí se stále znovu potvrzuje na vyšší úrovni, než se očekávalo. Já jsem to zmiňovala jsem úvodním prohlášení, zmiňovala jsem naše poslední prognoz, prognozu. Eh, poslední eh, prognoza hovoří o tom, že růst bude o 0,3 vyšší, než jsme předpokládali původně v tomto roce čili my jsme to znovu vyhodnotili na úrovni stav. A samozřejmě měna si zachovala svoji hodnotu pozorhodným způsobem v prvních 12 letech své existence, a to při inflaci, která se pohybuje těsně po 2%, či blízko 2%. To tedy platí samozřejmě pro eurozónu jako celek, to je pro počet pro celou eurozónu. A tento výsledek, jak víte, je eh, ten nejlepší možný jakého může dosahovat kterýkoliv člen eurozóny, kterého dosah, mohl dosahovat kterýkoliv člen eurozóny za 12 leté období v uplynulých 50 letech. Takže to je skutečně eh, pozoruhodný úspěch eura eh, a my jsme tady se vždy snažili dostat svému hlavnímu cíli a mandátu. Já se nebudu konkrétně vyjadřovat k Číně. Čína rozhodně se zabývá možnostmi, jak optimalizovat své investice, a uplatnění svých úspor. Vůči Číně zaujímáme naprosto stejný postoj jako vůči všem potenciálním investorům. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní za zelené Filip. Prezident, bonjour. Pane prezidente, dobrý den. Budeme hovořit o likviditě, o solvabilitě. A samozřejmě mi řeknete, že to není otázka nebo problém Eh, tedy platební schopnosti, jenom likvidity, když o tom hovoříte na úrovni SRB a někdy si říkám, jestli ten problém kdy není právě ten problém platební schopnosti, nebo jsou tu problémy s platební schopností, jak, co byste řekl zemi, jinými slovy, která je v platební neschopnosti? A pokud tedy Řecko není platebně neschopné, jak tedy vysvětlujete ty úrokové míry, které dnes musí splácet, měla by splát, mělo by splácet, pokud se tedy vrátí na trhy. Tady mi něco nesedí, protože to znamená, že soukromý sektor dostává takové úrokové sazby <clears throat> za riziko, které vlastně už neexistuje. To je v podstatě náhrada eh, veřejného sektoru, veře, soukromého sektoru tím eh, veřejným. Já opravdu nechápu, proč tu není soulad mezi tím, co říkáte a realitou. To bych byl velmi rád, kdybyste osvětlil. Děkuji. Já vám nejprve musím říct toto. Úspěch úspěch takového vyrovnání nebo srovnání situace, to je hlavně návrat k důvěře na světové úrovni je úspěchem ten okamžik, kdy trh, investoři, střadatelé se spontánně vracejí, protože pocitují důvěru. A ta důvěra nebude podporována, budeme-li podporováni neustále v tom, abychom diskutovali o tom, zda máme problémy s platební neschopností nebo likviditou, hotovostí, i když už za prvního řeckého plánu o tom mezinárodní společenství rozhodlo. Tak to posoudilo. Čili to, co je jisté, je, že bude-li neustálá diskuse neutuchající, tak neuděláme to nezbytné pro úspěch a my všichni na tom úspěchu máme zájem. Řecko, sousedé Řecka a nejenom ti, co jsou v eurozóně nebo v Evropě, nejenom prostě všichni, kdo jsou v Unii. Takže já bych vás žádal, abyste tuto diskusi považovali za velmi závažnou. Já jsem rád, že tady můžeme hovořit méně spektakulárně, než tomu bylo posud. A kromě toho otázka vztahu se soukromým sektorem je daleko složitější, než se domníváte. Pokud ty úrokové sazby jsou takové, jaké jsou, tak je to také proto, že někteří se pouštěli do operací třeba ze strachu, že ztratí peníze, nebo z úplně jiného důvodu, totiž důvodu čisté spekulace. Prostě vydělat peníze, protože taková situace může nastat, určitá nerovnováha. Čili ta situace je dnes daleko složitější, než byla třeba před 20 lety protože máte tu dlouhou a krátkou stranu, pokud je ta jednost, ten jednostranný projev takový, že budu odměňovat ty na té dlouhé straně a zase ne ty na té krátké, tak v podstatě spekulanti toho mohou využít a jsme ve světě nebo v situaci, která nebere tu složitou, v úvahu tu složitou situaci trhů. Takže musíme být velmi rozhodní a je jasné, že to srovnání té země, to je první krok, který musíme udělat. A z tohoto hlediska je velmi jasné, že potřebujeme ve všech zemích, které mají důvěryhodné programy obnovy, musíme přesvědčit tedy všechny pozorovateli, všechny střadatele a samozřejmě musíme mít podporu samotné země. Já jsem dokonce zmínil i to, že v takovéto situaci je potřeba široká unie, protože se to týká opravdu celého státu. A samozřejmě je potřeba na to nahlížet velmi rozhodně, velmi jaksi prozíravě a První podmínka je mít ten plán. Hovořme tedy o tom, co se právě odehrává. A druhá podmínka, důležitá pro řeckou situaci, je privatizace. Já jsem se zmínil o privatizacích ve svém úvodním slově a Řecko oproti jiným zemím představuje určitou výhodu, má určitou výhodu, určitou přednost že má totiž schopnost mobilizovat soukromé peníze, soukromé zdroje na základě rozsáhlé privatizace. Že v rámci programu se hovoří o 50 miliardách eh, euro, což je velmi značná částka. A uzavřu to tím, že je v zájmu řeckého národa, řeckého lidu a z hlediska dlouhodobého růstu a vytváření pracovních míst je tedy na středně dobé a dlouhodobé výhledu velmi důležité jak v Evropě, tak ve světě, aby se vrátila co nejrychleji důvěra, co nejrychleji a v co největší míře. A my se všichni na té důvěře každý z nás podílíme. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nyní za GUE Nikolas Chuntis. Pane Triše, pane prezidente, já bych vám rád poděkoval, že všechny tyto informace, které nám dnes předkládáte, rád bych vám řekl, že oceňuji, že jsem dostal váš příspěvek písemně, takže se můžeme k několika bodům vrátit, abychom se vyhnuli nedorozumění. Nebudu se vracet k Řecku, protože to by nás mohlo opravdu unavit. Hovořil jste o určitých ukazatelích v Evropě týkající se růstu a schodku. My tady máme tři země, Řecko, Portugalsko, Irsko, které se e, nacházejí v tomto mechanismu podpory a kde se, kde se e, nasadily systémy e, šetření. Jsem řekl, Řecko neaplikuje korektně národní jednotu a tak dále. To, chtě, toto říká tisk, ale nevím, jestli je to správné, pokud jde o výsledky Portugalsku a Irsku. Slyším následující věc. Určité ukazatele říkají, že Irsko a Portugalsko eh, jsou v úpadku, eh, dochází k zadlužení a k deficitu, eh, zadluženost se bude zvyšovat. Řecko to bylo způsobeno jedním momentem, Portugalsku je to možná nějaký jiný moment, který způsobil tento úpadek. Možná, že bychom, že, možná, že dáváme špatný lék nemocným. A e, když bychom měli jiný mechanismus, tak jak e, se s tím počítá e, v případě Řecka s účastí soukromých aktérů, soukromých subjektů. V Řecku existují také podpory na úrovni sazeb, úrokových sazeb. Budeme podporovat jednotlivce, aby vyměňovali dluhopisy, bude tady nějaká podpora pro Eh, určitou etickou recyklaci dluhopisů. Děkuji. Some comments uh, on the, on... Dovolte, abych vyjádřil pár slov eh, k vašemu velmi důležitému dotazu. Eh, za prvé, to, co dnes nazýváme úspornými balíčky, je korekce v mnoha případech, musím říct si, korekce minulého vývoje, který byl nepřiměřený a mělo mu být zabráněno. Já eh, vás nechci otravovat s příliš velkým množstvím čísel, ale průměrný vzrůst eh, jednotkových mzdových nákladů ve třech zemích, které jste zmiňoval, byl velmi výrazně vyšší než průměrné, eh, průměrný růst jednotkových nákladů práce v eurozóně jako celku. Vezměme příklad eh, mest eh, ve veřejném sektoru. Eh, stejná měna euro, stejné náklady mezinárodně, protože je to stejná měna, stejná mezinárodní kupní síla, protože jde o stejnou měnu. Prostě za euro si koupíte přesně to tež všude ve světě, bez ohledu na to, zda jste z těch tří zemí, které jste zmiňovala, nebo z jiných zemí eurozóny. Přitom mzdy ve veřejném sektoru průměrný e, nárůst tady v prvních letech e, podle e, těch propočtů, které si pamatuje, činil nějakých 38 V některých zemích to bylo výrazně více. Ve dvou zemích to bylo dokonce více jak 100 To prostě bylo nepřiměřené a máme eh, v záznamu za všechna uplynulá léta, že pořád dokola říkáme, toto je nepřiměřené, toto je nerozumné. A nyní jsme svědky tady korekce tohoto stavu. To není něco, co by eh, najednou přicházelo z nějakého abstraktního světa a bylo vnucováno z abstraktních důvodů. Ne, jde o korekci minulých kroků, minulého chování. Tato korekce je nutná, pokud se chceme vrátit k růstu a k tvorbě pracovních míst. Mimochodem, eh, jedna země, musím říci, eh, eh, nechci konkrétně blahopřát jedné zemi, samozřejmě nesem odpovědnost za eurozónu jako celek a to, čeho jsme dosáhli, bylo méně jak 2% a blížící se 2% inflace pro eurozónu jako celek, což je přesně to, co je naším posláním a naší odpovědností. Mimochodem, měli byste mít nadále na paměti, že neseme odpovědnost za eurozónu jako celek. Já vlastně jsem v pozici Bena Bernankyho. Myslím si, že Ben eh, Bernanke by nedostal hodně otázek ohledně toho, jestli Alaš, Aljaška nebo Nevada nebo Jižní Karolína mají nějaký problém. To eh, si musíte uvědomit. Všechny problémy, o kterých diskutujeme, jsou problémy, eh, které příslušejí dotčeným vládám, eh, ostatním vládám dohledu, euroskupiny dohledu, Evropské komise. Eh, samozřejmě je to také věc vašeho osobního úsudku, ale my neneseme odpovědnost za chování jednotlivých zemí. My ECB pouze eh, dáváme své stanovisko. Já, jak vidíte, reaguji na váš dotaz velmi vstřícně. Takže ta země, která se velice pečlivě snažila zabránit ztrátám konkurenceschopnosti a která mimochodem si, si přála získat na konkurenceschopnosti, věnovala velkou pozornost jednotkovým nákladům práce. Ne proto nutně, že by to bylo její strategií, ale protože všechny hospodářské subjekty si byly vědomi toho, jaká je situace. A dnes v této zemi zaznamenáváme růst a tvorbu pracovních míst a e, pozoruhodnou odolnost e, v době světové, nejhorší světové krize a druhé světové války respektive eh, odolnost v krizích již od druhé světové války. Eh, proto se tedy ukazuje, že takovéto chování dlouhodobě přináší své plody v podobě reálného růstu a tvorby pracovních míst. Děkuji a nyní za EFD Marta. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Pane Trišete, chystají, chystají se další zátěžové zkoušky bank v, když výbor eh, evropských důležitelů bank prováděl tyto testy v loňském roce, zjistil, že 7 z 19 bank eh, neuspělo eh, v těchto testech a Irská banka, která uspěla, musela poté projít rekapitalizací. To podrývá důvěryhodnost těchto zátěžových zkoušek. Já eh, vím, že nyní to probíhá nově pod dohledem eh, Evropského orgánu pro bankovnictví EBA, ale eh, máte jistotu, že nyní, jsou ty, že nyní je tento test dostatečně reálný, proto aby se zjistilo, které banky jsou nedostatečně kapitalizovány. Dále tento měří takovýto takovýto test reálné riziko e, nesplácení ze strany SK, Portugalska, Řecka a dále. By mě zajímalo, pokud je o Řecko, e, kolik řeckého dluhu má v držení EKB a co by nesplácení ze strany Řecka znamenalo pro EKB za daných okolností, jak e, velkou ztrátu může ECB absorbovat předtím, než se bude muset obrátit na členské státy a požádat o další kapitál. A dále, jakožto obezřetný bankéř, kterým jste, Eh, co byste řekl klientovi, který by za vámi přišel a řekl by, že příští měsíc eh, nemá na to zaplatit účty? Kdyby řekl, že je úplně bez peněz, eh, že už má prostě poslední zbytky hotovosti a splátku hypotéky příští měsíc nebude moci zaplatit. Řekl byste mu, aby se dále půjčila, zvýšil svůj dluh? Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jak jste řekla, Eh, zodpovědnost za zátěžové zkoušky má EBA a já mám důvěru v to, že tyto zátěžové testy jsou prováděny velmi profesionálně. Samozřejmě až budou zveřejněny výsledky zátěžových zkoušek, uvidíme, jak to bude vypadat. Já eh, nechci nějak anticipovat výsledky práce EBA a všech eh, vnitrostátních orgánů dohledu, protože, jak víte, eh, tato činnost probíhá v rámci té konstelace vnitrostátních orgánů dohledu. Druhá věc, kterou bych rád uvedl, je ta, a pojí se to s vaším druhým dotazem, my nejsme USA. Nemáme jedno, jedno ministerstvo financí, jeden podpis, jednu federální vládu. Máme 27 různých vlád a 27 podpisů a 27 eh, souboru daňových poplatníků. Takový je institucionální rámec v Evropě. Zároveň si přejeme, a dostali jsme v této věci obrovského posunu, přejeme si dosažení jednotného vnitřního trhu všech 27 členských států. A jak víte, tyto zátěžové testy jsou vedeny na úrovni 27. Skutečnost je taková, že existuje vysoká míra korelace mezi podpisem eh, tady hlav státu a vlád a podpisem banka. A to všude ve světě. To platí všude ve světě. Pokud je, pokud je problém s tím prvním, má to dopady potom na banky, protože potom eh, okamžitě té, restrikce, ta omezení eh, tak jak to vnímají všichni investoři a, středatele. To je důležité pro potenciální e, solidnost e, bank, e, pevnost jejich pozice. Tak toto vše je vlastně ohroženo. Závisí to na úvěroschopnosti a na, na tom, jakým způsobem stát splácí, stát splácí svůj dluh. Musíme tedy vždy pamatovat na to, že státní rozhodnutí prostě mají eh, svůj eh, dopad. V Evropě máme jednotný trh, máme jednotnou měnu, která spojuje eh, přes 300 milionů občanů z těch celkových více jak 500 a nicméně tady se pohybujeme v architektuře v konstelaci různých vlád a parlamentů. Jenom bych ještě k tomu připojil, že jakožto ECB, Evropská centrální banka, vydáváme měnu pro 17 zemí, ne pouze zlomek z těch 17, pro všech 17. To od nás vyžaduje smlouva a máme také rámec eh, kolaterální, eh, který je veřejný, je plně veřejný, takže všichni vědí, jaké, jak vypadá naše jištění musím říci, že eh, přizazujeme velkou cenu optimalizace tohoto rámce. A jak víte, součástí naší koncepce také je striktní separace a rozlišování mezi takzvanými standardními opatřeními, to znamená opatření v oblasti úrokových sazeb, eh, která přijímáme, abychom zaručovali cenovou stabilitu, a na druhé straně nestandardními opatřeními, která přijímáme tak, abychom měli jistotu, že zvládneme abnormální fungování některých trhů. Stále ještě totiž prožíváme dopady nejhorší globální krize od druhé světové války a mohla to být dokonce nejhorší krize od první světové války. To znamená něco velmi, velmi závažného. Rád bych se vrátil k tomu, co jsme řekli minule. Řekli jsme, že uplatňujeme velkou obezřetnost, což platí pro standardní eh, úroková opatření. Zároveň eh, jsme řekli, že zach- jsem řekl, že zachováváme do třetího kvartálu eh, při stálých sazbách ten plný allotment na tříměsíční bázi. To ukazuje, že tento princip separace, jasného rozlišení naprosto striktně uplatňujeme, oddělujeme standardní opatření od nestandardních a musím říci, že naše výsledky jsou takové, že jsme schopni zaručit cenovou stabilitu podle eh, té naší definice a to dlouhodobě. A abychom v tomto pokročovali, to je pro nás naprosto klíčové. To je to, co eh, je naším posláním ze smlouvy, to je to, co od nás vyžadují občané a je to klíčové pro stabilitu a důvěr, pardon, důvěru v eurozónu jako celek s cílem zachovat prosperitu v Evropě. Děkuji. Děkuji a nyní za EPP pan místopředseda Jose Manuel. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, pane prezidente, já využiji v podstatě vašeho dvojího charakteru, nezávislá osoba, velmi evropská osoba. Víme od začátku, víme, že měnová zóna nebyla úplně ideální, je tu pak stability, je tu koordinace různých politik, ale bylo by potřeba vyrušit ty největší rozdíly, které v monetární unii, měnové unii existují. Ono samozřejmě jsou dobrá, špatná období, Viděli jsme ten eh, princip eh, no default a mohl by tady nastoupit eh, princip non-exalt, ale máme tu určité změny smlouvy a vy jste hovořil, pane Trišety, určité možnosti jakéhosi ministra financí Evropy. Také jsme zmínili otázku eurodluhopisu, eurobondů. Ono to není možné v rámci institucionální architektury, ale pokud je ta myšlenka dobrá, tak by se ta architektura možná mohla změnit. Co byste chtěl do budoucna? Já doufám, že v dalších letech také využijeme eh, ty vaší zkušenosti. A jako starý námořník vám přeju dobrý vítr do plachet. Děkuji. Thank you, thank you very, very much. Děkuji mnohokrát. Zmiňoval jste rozmanitou, různorodou situaci v různých evropských zemích a zdá se mi implicitně, že vám šlo o to, že jsme stále ještě příliš rozmanití, různorodí, že došlo k určité konvergenci v průběhu času, ale ne dostatečné konvergenci. Já musím říci, že eh, naše vlastní eh, analýzy a studie v poslední době hodně pokročily v tom, že máme lepší pochopení té různorodosti a rozmanitosti ve velké pokročilé ekonomice. Eh, opět tady srovnáváme eh, eurozónu s USA. A co je opravdu pozoruhodné, je, že vidíme, že v USA existuje stejná míra standardního, standardních eh, odchylek a různorodosti tedy v inflaci v těch různých statistických jednotkách uskupeních USA je 14 a v Evropě, v eurozóně. Máme stejnou standardní odchylku u růstu, také stejnou, a to je ještě překvapivější, stejný vývoj jednotkových mzdových nákladů s tím, že trvalé eh, tedy se to odráží v eh, trvalé tedy ten, ten, ty rozdíly eh, ve vývoji konkurenceschopnosti mezi jednotlivými státy odpovídají dlouhodobému vývoji v Evropě. A také jsou obrovské rozdíly v nezaměstnanosti. Nejvyšší míra nezaměstnanosti v, eh, v, ve státě USA je 14 a nejnižší je 3,5 3,45 takže to je téměř stejné rozpětí, jako má Evropa. A jaký je z toho závěr? Když spravujete velice roztáhlý jednotný trh, opravdu široký trh s jednotnou měnou, pak musíte očekávat vysokou míru různorodosti a rozdílu. A otázka je, jak to řídit a zvládat. Samozřejmě v USA existuje federální vláda, v Evropě musíme evidentně zlepšit eh, řízení a zprávu. A to je tedy odpověď na vaši otázku. Já nebudu opakovat to, co jsem již uváděl. Myslím si, že se skutečně musíme zaměřit na, na to, jak dnes můžeme zlepšit eh, řízení a zprávu, jak pokud je o fiskální dohled, eh, tak vývoj konkurenceschopnosti a nerovnováhy. A to je věc, kterou projednáváte vy sami v parlamentu a nyní s radou. To je v současné době opravdu klíčová věc, eh, protože nyní v reálném čase vyvozujeme ponaučení z krize a já eh, bych doporučil, abychom eh, se zaměřili i na to, co budeme dělat ne dnes, ale zítra a také pozítří. Zítra, jak jsem uvedl ve svém nedávném vystoupení, podle mého určitě musíme pokročit dále a být schopni, pokud se některé zemi nedaří řešit svoji situaci, Eh, přizpůsobit se, provést adjustace, pak by eh, ta centrální úroveň měla být, měla být vlastně eh, v té roli, kdy do, do určité míry nahrazuje, substituje rozhodování této země. To si myslím, že je nutné, pokud máte jednotný trh s jednotnou měnou. No a pozítří potom uvidíme, jak Evropané rozhodnou. Půjde o rozhodnutí evropských občanů a vy víte lépe než já, jak toto probíhá, a zdá se, že eh, nějaká úplně nová forma konfederace svrchovaných států eh, je eh, možná to, jaká bude vůle evropského lidu, ale ještě jednou toto je tedy, bude vaše rozhodnutí, nikoli mé. Děkuji mnohokrát, není za SAD Ani. Monsieur le président, pane, před, pane prezidentem, jako řecká poslankyně nemám v úmyslu se vás ptát na řeckou krizi, ale Ráda bych vám poděkovala, protože se blížíme k konci vašeho mandátu. Chtěla bych vyjádřit svou vděčnost za eh, vynikající úlohu, kterou jste sehrál a eh, také za to, že jste přispěl k řešení této krize. A protože se blížíme ku konci vašeho legislativního období, Ráda bych se dostala k poučení z této krize a k vaší vizi eh, budoucna. Myslím, že pokud jde po poučení, tak eh, jsme nechali tu krizi eh, se prohloubit a eh, zóna, eurozóna se stále do toho více ponožuje a nějaké řešení je nutné. Jak vidíte tuto nutnost? Víme například, a znovu to opakuji, a přeto, přeto si to řekl také kolegové, že jste vyjádřil určitou výhradu k eurobondům a zároveň jste předložil radikální nápad, pokud jde o jmenování ministrů financí zóny eura. Jak vidíte tuto nutnost institucionálně a politicky podpořit eurozónu a to ve stejném kontextu, jakou úlohu byste předepsal pro ECB eh, e do budoucna? Má se to omezit na stabilitu cen nebo eh, je tady nějaký institucionální život týkající se finanční stability a je tady nějaké vzduchoprázdno, které by se mělo vyplnit? Mnohokrát vám děkuji. Nejprve bych rád řekl, že abych se vrátil k té poslední otázce, že se domníváme, že poskytnout ECB eh, e cenovou stabilitu, jak, je to, jak se o tom hoří eh, ve smlouvě, je dobrý způsob, jak poskytnout eurozóně eh, jakousi stabilitní kotvu a my to považujeme za určitý eh, fakt. Jsme ve stabilní zóně, je tady 331 eh, milionů obyvatel v eurozóně a je to zcela zásadní moment pro důvěru našich spoluobčanů. A já myslím na všechny spoluobčany z těch 17 zemí. Je to zcela zásadní důvěra z hlediska eh, zbytku světa, když se dívají na eurozónu, je také z hlediska investorů a také eh, z hlediska těch, kdo dlouhodobě budou vytvářet eh, růst v eurozóně. Rád bych vám poskytl informaci, která není příliš známa. Od vytvoření eurozóny jsme vytvořili 14 milionů Eh, neto eh, pracovních příležitostí. Když to srovnáme se Spojenými státy, tam by bylo pouze 8 neto eh, pracovních příležitostí. Jsou to dvě zóny, které jsou svou velikostí srovnatelné a tak to, tak to říkám, co bylo vykonáno a samozřejmě zbývá tady ještě spousta práce před námi, především strukturální reformy, abychom mohli zlepšit situaci která se musí podstatně zlepšit. A teď, pokud jde o zlepšení eh, středně a dlouhodobé, to, co bychom udělali dnes, musíme být dnes realističtí. A nemůžeme změnit smlouvu, protože to je příliš závažné a musíme v té zprávě věcí veřejných jít co nejdále. A tady jsem to řekl zcela jasně když jsem se k tomu vyjadřoval. Evropané se rozhodnou, a to je <laughs> samozřejmě znovu připomínám rozhodování našich národů, protože jsme demokracie a lidé v demokracii budou rozhodovat to, co se bude dělat zítra a pozítří. Zítra, jak jsem již řekl, budeme mít Eh, zapotřebí takové centrum, které bude schopno činit rozhodnutí, když se, nějaká, když se to nějaké zemi nebude dařit. A bude to v zájmu dotčené země a bude to také v zájmu celé eurozóny. Jak jsem již řekl, pozítří se domnívám, že Evropané mohou, ale jsou to národy, které to rozhodnou, si eh, vytvořit jakousi konfederaci, která se bude velmi lišit od eh, Spojených států. Bude to konfederace svrchovaných států s ministerstvem financí, které by mohlo optimálně řešit celou záležitost. Eh, ale bude, bude to konfederace svrchovaných států. Nechci jít příliš dále, protože mají to rozhodovat jednotlivé národy. Tam někdo vypadá. Des finances Il est suspendu à un fil au-dessus de l'eurozone ou on met en place de la démocratie? Eh, je tady demokracie nějaká zatím, protože stále jde o ekonomickou eh, demokracii francouzů. Já jsem germanizována a vím, že jsme demokracie, která je zodpovědná parlamentu. V mém duchu samozřejmě budeme-li mít konfederaci, budeme mít eh, takovou konfederaci, kde bude konfederální vláda, a která bude zodpovědná před parlamentem, tímto konfederálním parlamentem. To už vyplývá ze smotné definice. Ale nechci se eh, postavit na vaše místo, madam. Right, now we'll go back. Dobrá, nyní se tady vrátíme eh, k oficiálnímu sledu řečníku a za Alda nyní vystoupí Teodoras. Mr. Eh, pane prezidente, jsem velice rád, že jste mezi nás přišel. Obávám se, že musím položit řecký dotaz, nicméně důležitý. Vy jste hodně hovořil o eh, řeckém privatizačním balíčku. Já plně souhlasím s tím, že potřebujeme eh, úplnou privatizaci činnosti státních podniků v Řecku. Je to velmi odvážný, a potřebujeme velmi odvážný balíček tato privatizace, ale pokud prodáváme eh, ve chvíli, kdy reálně a vážně hrozí platební schopnost, eh, nedostaneme za, ta, za ten majetek nízké ceny. A také eh, pokud zaplavíte již tak již tak přeplněný trh s nemovitostmi se 100 tisíci již metry pozemků, stovkami tisíce, v jediném roce. Zase není to riziko, není to nebezpečí, eh, jaký to bude mít dopad na ceny, například takovýto odprodej eh, majetku. A z hlediska národů, které poskytly Řecku úvěry, je eh, rozumné, aby na příštích půl let se, eh, se eh, počítalo s odprodejem majetku ve výši 2 miliony eur každý týden. A pokud ten odprodej neproběhne úspěšně, eh, považoval byste nějaký alternativní plán, plán B, nebo zvážil byste alternativní plán, plán B na 6 až 7 let s tím, že by ten příjem z prodeje majetku mohl být vyšší? My jsme zodpovědní za eurozónu jakožto celek. Tady ode mne požadujete, abych se pouštěl do eh, detailů, eh, které příslušejí eh, vaší vládě, je to také odpovědnost MMF, který musí naměno, nadefinovat podmínky své pomoci a jde o záležitost vaší vlády a vaší země, kde je potřeba obnovit důvěru a samozřejmě je zde také komise. Komise je ve spojení s ECB. My ten plán nekoncipujeme, my nevypracováváme, Eh, ani jeho detaily. Opět, eh, v co my opravdu doufáme, je, že celé Řecko, soukromý sektor, veřejný sektor, eh, všechny složky společnosti různě, s různým názorovým smýšlením, pokud tedy budou chtít uspět, tak tím by se situace úplně změnila. A pokud je o aktuální situaci, Vezmeme-li země, které zažívají určité drama, podívejme se, zda přímé zahraniční investice potom přicházejí eh, v mnohem větším objemu než předtím, eh, než eh, to, to drama vzniklo. A srovnejme se to s jinými příklady od jednoho ze světa. Ale opět je potřeba obnovit důvěru. Máme ten adostační program, program přizpůsobení, ten je třeba velice pečlivě plnit. Pokud ten plán bude přesvědčeným způsobem naplněn, tak se situace změní. Eh, pragmatismus zbytku světa, zbytku Evropanů, investorů a střadatelů eh, v Evropě, včetně eh, v Řecku, včetně Řecka tedy, závisí prostě na tom, jak, jaká lidé vidí, že je situace. Tak je to prosté. A já bych vyzval všechny, kdo nesou nějakou odpovědnost, aby činili maximum pro to, aby se obnovila důvěra. Samozřejmě platí to i pro ostatní země a je také pravda, že za situace, která je mimořádně náročná, být na vrchole té křivky pro vš- u všech zemí, to je, je klíčové. Ne ne pouze pro ty, které zažívají potíže, je to důležité pro všechny země, protože žijeme ve světě, který je složitý, který je náročný, kde dochází k nepředvídaným událostem, jak se ukázalo. A opět eh, nejlepší způsob, jak se chránit, je eh, být napřed před tou křivkou vývoje. Děkuji a není Kej za EKR. Děkuji, eh, pane prezidente Trišete. Náš parlament eh, zdůrazňoval eh, význam větší transparentnosti veřejného financování v EU, tak abychom mohli vyhodnotit skutečnou správskou pozici jednotlivých členských států. To by samozřejmě muselo zahrnovat i zúčtování mimo rozvojových závazků, včetně penzijních závazků, veškerých nástrojů financování a také ručení, jištění různých záruk v rozpočtu obsažených to je případ se řady členských států. Domníváte se, že v této věci dochází k nějakému pokroku? To je, eh, myslím, velice dobrý dotaz. Myslím si, že eh, spolehlivost a důvěra eh, veškerých čísel, fakt, účetních údajů je klíčová. To jsme zažili, musím říct, dramatickým způsobem v případě Řecka. Sami jsme volali potom, aby existovala plná nezávislost Eurostatu, aby Eurostat mohl provádět kontroly přímo v terénu, aby mohl tady auditovat, provádět kontroly, aby měl eh, přístup k dokumentaci, aby mohl činit svůj vlastní úsudek. Musím říct si, že bylo dosaženo velkého pokroku, ale neřekl bych, že je dostatečný. Řekl bych, že bychom byli úplně klidní a budeme úplně klidní, až budeme mít skutečně evropskou instituci, která bude mít možnost Eh, prověřit eh, cokoliv v souvislosti s veřejnými rozpočty v kterékoliv členské zemi a která bude důvěrhodná v očích všech. Eh, v řadě členských zemí se stále ještě vede veřejná diskuse mezi většinou a opozicí o tom, zda ta čísla jsou platná. To není možné. Není možné vést demokracii, pokud se vedou spory o, o fakta. A musím říci, že USA se všemi svými potížemi, a jsou obrovské, eh, jsou v této věci vlastně vzorem, protože ta čísla nikdo nespochybňuje. Lidé napadají různá rozhodnutí, eh, spochybňují je, mohou spochybňovat prognózy, ale ne čísla o aktuálním stavu. A to potřebujeme, potřebujeme to pro 27. Není to samozřejmě pouze otázka eh, té 17. Děkuji. Nyní za zelené Sven. Um, Na zdraví, paní předsedkyně. Pane Trišete, vítejte. Já vám přeji vše nejlepší k ceně Karla Velikého. Je to určitá ambivalence s činností ECB a myslím si, že ten, ta cena Karla Velkého je skutečně symbolická. Hlavně, když vidíme, jak se vyvíjí situace. Podívejme se nyní na platební neschopnost nebo schopnost Řecka. Především já nedokážu pochopit, jak země, jako je Řecko, může dostat o 4% navíc. Jste hovořil o privatizaci a můj předřečník již říkal, že dochází-li k násilným privatizacím, nemůžeme dosáhnout e, chtěných cen. To znamená, bo to by znamenalo, že to v podstatě nevede k tomu odlehčení, ve které se doufám. Řekli jste, že privatizace mají určité ekonomické výhodu, ale když se bude prodávat pod tlakem, tak to nevede k těm výhodám a ke snížení dluhu, tak jak bychom si ho představovali. A kromě toho jsou tu vysoké náklady s, svázané s, tedy se státním dluhem, a to nezmizí, pak, se prodává pod takovýmto tlakem, protože ztráty jsou veliké, eh, co se týče státního nebo veřejného majetku. Vy jste tady hovořil o Ázii, v Jižní Koreji, v Tajsku. Je to trošku jinak, protože část dluhu byla restrukturalizována a já se vás chci zeptat na dvě věci v této souvislosti a prosil bych o trošku přesnější odpovědi. Z ekonomického hlediska je potřeba říci, že nejde o krizi solventnosti. Pokud máme teď eh, vlastně jakousi dobrovolnou účast, dobrovolný podíl s obligacemi ECB, ty obligace by mohly přispět právě na snížení té krize solventnosti Řecka. Again, I, eh, I, uh... Zase, jak už jsem uváděl, já bych, já bych čekal, dovolíte paní předsedkyně, mnoho dotazů na naši měnovou politiku, na to, jaká je míra inflace, jaká bude inflace za dva roky, zda jsou naše prognózy přesné či nikoli a zda eh, se mýlíme nebo zda máme pravdu, pokud je aktuální nastavení úrokových sazeb při zohlednění také eh, rozhodnutí přijímaných všude jinde ve světě. Ale vidím, že vy máte v naší instituci tak velkou důvěru, že toto, pro, toto všechno pro vás vůbec není problém nebo k téma k diskusi. A opět tady musím říci, že kladete celou řadu dotazů eh, pro oblast, za kterou my neneseme odpovědnost. My neneseme odpovědnost za eurozónu jakožto celek, za cenovou stabilitu. Nicméně, eh, opět eh, tedy řeknu, vedely se stála globální diskuse. Víte, že to, o čem diskutujeme, je vnímáno jako otázka globálního zájmu. A skutečně je to globální téma, protože my jsme epicentrem eh, globálních napětí, eh, pokud je o eh, rizika spojená se státním dluhem. Musíme si uvědomit, že taková je realita. A nyní se tedy vrátím k určitým konkrétním slovům. Abychom se dostali eh, z vysoké míry eh, dluhu na nízkou míru dluhu, to je věc, kterou by Brusel neměl ignorovat. Protože Belgie, Belgické království přešlo ze 135% HDP na 85% HDP a to za a to v období, kdy Belgie velice pevně prováděla svoji politiku, která přinesla nakonec růst a tvorbu pracovních, rý, eh, pracovních míst. A také samozřejmě eh, zdraví hospodář, zdravé hospodářství a stabilní hospodářství. Čili je třeba vést takovouto politiku. A tehdy to Belgie prováděla bez podmínek MMF, bez podmínek Evropské unie, bez toho, aby proto měla tak obří a dobré důvody, jaké mají dnes jiné země. A přesto e, to Belgie dokázala, bylo to možné. Mohu také zmínit Itálii. Italští občané vědí, že e, bylo vedeno obrovské úsilí v 90. letech, po celá 90. léta, a to bylo nesmírně významné. Dále jsem již hovořil o privatizaci. My v této věci nenesem odpovědnost, ne, nejsme příslušní, bylo to rozhodnutí vlády. Já si myslím, že to je velmi důležité a dobré rozhodnutí určitě. A nyní je zde otázka toho, jak privatizaci optimalizovat. To je nesmírně důležitá otázka a samozřejmě bude na příslušných eh, orgánech. Nicméně důležité pro dlouhodobou důvěryhodnost, života schopnost země. Tady z hlediska financování země je důležité mít, eh, nebo jaký je objem tady eh, státního majetku. Jde o oživení ekonomiky země. A pokud jde o Zbylou část vaše otázky, to musím si, závisí zcela na rozhodnutích dané země, na, na tom, jakým způsobem to pojme vláda a, a i ostatní části politického spektra. E, celý svět sleduje vývoj v Řecku a v Evropské unii obecně. Všichni vědí, že tyto věci mají globální dosah a Opět eh, uvidíme tedy, jakým způsobem bude možné situaci optimalizovat. Pokud je o nás, my vyjadřujeme eh, svůj názor, své stanovisko, eh, dáváme k dispozici těm, kdo přijímají rozhodnutí, ale my se rozhodně nestavíme do role těch, kdo rozhodnutí přijímají, protože naším mandátem je zaručit cenovou stabilitu pro 331 milionů lidí, což je o něco větší zóna než USA. Děkuji. Svene? Nedostal jsem odpověď na svůj dotaz, zda e, přispějete k dobrovolným snahám úvěrové e, angažovanosti. Ano, jde o angažma soukromého trhu, nikoli veřejného trhu, veřejného sektoru. Já jsem již uvedl, že nepočítáme se svojí účastí v této věci. Děkuji. Ano, to je měnový dialog spíše než eh, ten advisory dialog. Eh, problém je eh, v tom, že i když v těchto věcech nejste příslušný, lidé vás velmi respektují a proto je zajímá váš názor na ně. A nyní za EPP Werner Langen. Danke, prezident. Äh, ich habe nie die Kritik... Pane prezidente, nikdy jsem nezdílal kritiku týkajících sekundárních trhů od včerejška šlo o 74 miliard. Druhá otázka. Mluvil jste o kvantitativních, kvantitativním skoku, protože je někdo, kdo skákat nechce, takže eh, ten skok není možný. My jsme pochopili vaši výzvu a měli bychom mít preventivní paži, ale když rada to bude dále blokovat, já souhlasím s tvrdostí, ale rada je velice neústupná, počínají Německem a Francií a pakliže socialisté nechtějí eh, se podílet a přejí si, aby pak stability byl méně přísný. Ano, to je přesně to, co chtějí. Znám tvůj názor a pokusím se tě přesvědčit. Třetí bod. Bankovní sektor už velice dlouho má eh, pro Řecko hm, takzvaný plán B což a tvrdí, že to je zodpovědnost Řecka. Před rokem se hovořilo o platební neschopnosti eurozóny a už nikdo nechce ten plán B. Existuje ten plán B nebo mají tento plán B pouze eh, banky nebo Evropská eh, centrální banka. Nedovedu si představit, že by diskuze mohla pokračovat bez tohoto plánu B, ale možná, že se vám podařilo eh, opravdu eh, dovést ke zdárnému konci vaše předsednictví a chci vám k tomu pogratulovat. Děkuji, děkuji mnohokrát za vaše slova. Velice, eh, musím říct, si, si cením a ECB jako instituce si velmi cení toho, co jste řekl. K té první věci dovolte, abych uvedla, že, jak víte, jsme reabsorbovali likviditu, kterou jsme poskytli prostřednictvím SMP Eh, reabsorbujeme ji každý týden. To znamená, neprovádíme kvantitativní easing, eh, ulehčení, eh, pracujeme se vším, co je injektováno v rámci tohoto programu. A pokud je o kvantový skok, my, Rada guvernéru ECB, naprosto jednoznačně eh, říkáme, jak by podle nás Evropa měla eh, vystupovat, eh, postupovat. Pardon. Samozřejmě to není naše odpovědnost, je to odpovědností trialogu vás komise a vlád členských států. Není pravda, že proto, že některé země mají určité, jsou v určité pozici, že nutně mají pravdu. To jsme viděli v minulosti, včetně případu Paktu stability a růstu. A nyní víme s tím odstupem nyní máme jasné důkazy o tom, že nebylo správné ubírat se eh, tím směrem, po kterém volali. Eh, nicméně eh, nechci tedy se k tomu jakkoliv vyjadřovat, ale naše stanovisko je takové, že bychom měli usilovat o co možná největší hodnotu, samozřejmě podle aktuální, aktuální smlouvy co největší posílení zprávy a řízení. A je to velmi eh, komplikované, složité. Zmiňovala jste také eh, různé náhledy v Evropě a my také vydáváme eh, měnu pro země s různým postojem, s různým náhledem. ECB e samozřejmě více národní instituce a samozřejmě zastupujeme a zohledňujeme ve svých, na, na, ve svých rozhodnutích naprosto všechny občany eurozóny. Dále pokud je o nějaký alternativní plán, plán B, vše, co provádíme, eh, je učeno nejenom pouze zemi A, nebo zemi B, nebo zemi C, nebo zemi D, nebo zemi E, eh, nebo eurozóně jako celku, nebo Evropské unie jako celku. Jde také o globální záležitost. Eh, to jsem tady chtěl jasně říci. A s velkou jaksi, lehkostí diskutujeme o něčem, co je pouze prvním, co je pouze prvním případem nesplácení státního dluhu ze strany vyspělé ekonomiky od druhé světové války. E, takže opět, podle mého názoru, tady je na místě chovat se velmi, velmi odpovědně. A pokud je o nás, my jsme neustále bdělí, máme e, pojetí, tedy zastáváme pojetí stále trvalé bdělosti a vzpomenete si, že když eh, začaly ty turbulence 9. srpna 2007, jsme přijali první velmi důležité rozhodnutí, v průběhu několika hodin. Takže jsme bdělí, eh, na to se můžete spolehnout. Eh, a e, jde nám, není tady voláme po co možná největší míře odpovědnosti ze strany těch, kdo jsou v těchto věcech příslušní, to znamená e, vlády, e, MMF v mezinárodních případech a také pro Evropu jako celek Evropská komise. Děkuji a nyní za SAD Robert. Pane prezidente, již dva roky je Řecko v recesi. HDP které se snižuje a samozřejmě to vede k automatickému nárůstu dluhu. MMF, NU, eh, Evropa má, mají dluhy, které se vlastně jakoby přidávají, protože platby za úroky jsou čím dál tím vyšší. Evropským řešením by skutečně mohlo být vytvoření evropského trhu obligací. Už eh, některé otázky se o tom zmiňovaly, vy jste neodpověděl. A bezskutečně tyto eurobondy de facto již existují. Je tu se zárukou 27 členských států. V loňské roce to bylo asi 80 miliard eur a se sazbou 3 Taková sazba by umožnila v podstatě všem státům se refinancovat, dojít k určité fiskální čistotě a znovu začít e, znovu investovat. Vy, abych hovořil franglicky, je to eh, takový ten eh, poslední kac a proč vy to nechcete? Je to vlastně něco, co by mohlo ještě pomoci doladit institut Bruegel a myslím si, že by to Evropě pomohlo dospět k větší jednotě a zároveň k lepší restrukturalizaci. A jinak na závěr bych vám popřál krásné klidné léto bez krize. V této části, v eh, části Evropy nebo části světa, kterou máme všichni rádi. Velmi si cením vašeho posledního přání klidného léta a a vím, že oba máme rádi tento region Maledivy. A otázka, kterou jste se ptal vy, je tou správnou otázkou. E, stanovisko Rady guvernérů v této chvíli, kdy k vám hovořím, je to, že, a to už jsem říkal, my jsme v podstatě žádali tu nejvyšší úroveň flexibility pro IFSF a ISM, ES, ESM a samozřejmě, že to je nástroj, který, a vy to víte, se vlastně zafinancovává na trzích Je to úplná záruka, o které rozhoduje ale každý jednotl, každá jednotlivá vláda. Vůči trhu máme jednotný e, podpis. Dnes tedy SFS a zítra FM. A když se podíváme na současné okolnosti, je tu naprosta nebo maximální pružnost, ale rozhodně ne ta pružnost dokonalá z hlediska té podmíněnosti, což je ten základ, aspoň podle nás, u kterého bychom měli jít ku předu. Thank you very much. Uh... Děkuji mnohokrát a, a nyní za Alde Ramon. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážený pane Trišete, eh, od vzhledem k tomu, že ECB odkupuje veřejný dluh některých členských států, sehrává vlastně kvazi fiskální roli. Myslíte si, že by bylo eh, možná efektivní a užitečné eh, mít nejenom eh, evropského ministra financí, ale také Evropské ministerstvo financí? A druhá, druhá moje otázka, velmi stručně. Jste znepokojen leverage ratio ECB Eh, protože od konce roku 2010 poměr mezi celkovým majetkem a kapitálovými rezervami ECB se blížil 24, 4%. V jiných centrálních bankách, jako je švédská, norská, dánská či švýcarská, je toto leverage ratio ve eh, výši 4 až 6. Lehman Brothers v roce 2008 před svým eh, bankrotem se blížil 30. Znepokojuje vás tento stav? Děkuji. Máme tendenci srovnávat se s USA a dalšími významnými velkými centrálními bankami, dovoliteli stejné velikosti a které musí řešit problémy podobného rozměru. Abych právě uvedl rozměr toho problému či problematiky. Když srovnám eh, celkovou bilanci eurosystému eh, v současné době, tak ta neochtelnější čísla a srovnávám to nyní se stavem před krizí. Ta čísla svědčí o tom, že na konci června 2007, pokud je o objem eh, celkové eh, bilance, tak došlo ke zvýšení o nějakých 600 miliard z 913 jsme se dostali na 1 eh, bilion 500 a něco. Takže došlo o znásobení o cirka 1,7, což je samozřejmě dopad krize. Ale také došlo k přecenění eh, u zlata, ke změně ceny zlata, eh, a to výrazné v tomto období. A došlo k celé řadě dalších jevů, které se hrály svoji roli. Pokud se zaměříme pouze na nástroje měnové politiky, pak zde je nárůst za toto období, který je mnohem menší, možná o nějakých 20 Když to srovnám s USA, což je jaksi srovnání, které se samo nabízí, tak tam to vzrostlo z 80, 85 dolarů před krizí na 2 biliony 750 miliard, to znamená znásobení o 3, o koeficient 3 za toto stejné období, e, o něco více než 3. Takže, jak vidíte, e, samozřejmě e, došlo k, k nárůstu objemu naší celkové rozvahy, celkové bilance, ale je to stále poměrně mírné v porovnání s USA. Pokud je o velikost a expanzi eh, celkové rozvahy, tak eh, jsme srovnatelní tedy objemem eh, s USA, rozsahem. A v našem případě jsme také také došlo k výrazným kotacím na, na trhu u, u zásob zlata které jsou v našem držení. Dále máme tedy nastaven eh, jasný rámec pro eh, celkové eh, záruky, celkové jištění. My se snažíme být velice pozorní k riziku, které na sebe bereme. A pak je zde věc, která je neustále předmětem znepokojení rady guvernérů Eh, my tady to budeme i nadále velmi, velmi bedlivě sledovat a jak jsem řekla, budeme striktně rozlišovat mezi standardními a nestandardními opatřeními. Děkuji mnohokrát. Já už se teď eh, budu muset omluvit a předat eh, předsednické křeslo panu místopředsedovi, protože, jak jsem říkala, musí mít předsedat trialogu pro hospodářské řízení a zprávu, Jistě, pane prezidente, si přejete, abych se toho účastnila. A ráda bych připomněla kolegům, že to není naposledy, kdy se setkáváme s panem prezidentem Trišotem. Myslím, že mezi nás přijdete ještě 19. září. A samozřejmě stejně jako eh, mnoho ostatních si velice cením vaší práce eh, a nyní předám tedy eh, předsednické křeslo panu Stolánovi. Zbývá nám ještě asi pět dotazů, možná budete muset združet třeba po dvou a nyní tedy předávám mikrofon. Eh, děkuji mnohokrát. Eh, zbývá nám už jen velmi málo času, takže bych rád požádal kolegy o maximální stručnost, překládání dotazů. A nyní má slovo paní Astrid Lulink. Eh, ano, děkuji. Pane předsedo, pane prezidente Trišete, když mezi námi nejste naposledy v Evropském parlamentu, ráda bych vám přesto poděkovala za opravdu neutuchající úsilí, které jste prokázal během svého mandátu a především během ekonomické a finanční krize, abyste zajistil stabilitu jednotné měny. Jsem si jistá, že historici potom vám složí hold, eh, který si zasloužíte, protože události posledních let samozřejmě eh, ponechali mnoho zodpovědných politiků eh, němých. Ale eh, v rámci finančních výhledů pro rok 2020 Evropská komise navrhuje vytvoření daně z finančních transakcí. A to na úrovni Evropské unie jako vlastní zdroj. A vy jste tady nás upozornil před obrovským nebezpečím takovéhoto opatření, nejenom na, Evropský, na úrovni Evropské unie, také na úrovni eurozóny. Co si myslíte tedy o tomto návrhu, o její, jeho realizovatelnosti? jde o 30 až 50 miliard. Je to realistické nebo populistické, jak se někteří domnívají, protože komise chce pravděpodobně prokázat, že realizují že vlastně to daňové právo eh, bude penalizováno. Takže bych ráda věděla, co si o to myslíte. A další eh, otázka týkající se eh, mechanismu permanentní krize. Eh, týkající se rezervy ratif- výhrady ratifikace operačních států po červnu 2013. Co si myslíte na, o nákupu dluhopisů členských států eurozóny na primárních trzích? Za druhé, co si myslíte o možnosti poskytnout záruku místo státních záruk? A za třetí, právní povaha FN. Já vás určitě nepřekvapím, když odpovím na první otázku, takže máme pocit, že speciální eh, daň eh, z finančních transakcí, která by se týkala pouze Evropy a nikoli v ostatních trhů, by se projevila jako obrovská ztráta činnosti, aktivity pro Evropu a měla by obrovské nevýhody z tohoto hlediska, které by byly opravdu závažné v době, kdy je opravdu nutné naopak podpořit aktivitu v Evropě. Finanční průmysl by měl být regulován, kontrolován a zasazen na zasazen do takového prostředí maximálního eh, dohledu je eh, vlastně eh, ne, a, nejenom v, a to nejenom v zemích rozvinutých, ale také v nových zemích, které, si, které v současné době připravují nástroje pro takovou kontrolu a teď, se podíváme na SM a IS, ESM, ESFS a ESM v okamžiku, kdy chceme zajistit stabilit, finanční stabilitu v Evropě, je v našem zájmu mít takové nástroje, které by odpovídaly současnému světu. Samozřejmě by e, nevyplývaly silné podmíněnosti, která by byla přesvědčivá, která by byla sledována zblízka, ale pro vlastní aktivitu jsme pro flexibilitu Nejsme proti zásahu na primárních trzích a jsme eh, pro eh, zásahy na sekundárních trzích, kterým se ještě bohužel nepočítalo a můžeme si představit, že by tady byla možnost eh, intervenovat v podobě záruk, ale potřebujeme maximální flexibilitu. Děkuji. Nyní poprosím paní Ferreru a pana Bulmana, aby položili své dotazy. Okay. Um, ehm, muito obrigada. I'm going to speak Portuguese. Děkuji mnohokrát. Budu hovořit v portugalštině. Děkuji. Pane prezidente, já si myslím, že v současné době máme bez pochyby určitý výhled a volnější pohled na situaci v eurozóně. Já si myslím, že váš návrh mít ministra financí eurozóny je jakýmsi prvním krokem, alespoň podle mého názoru, v takovémto postupu. Možná byste to mohlo být i vy, měl byste na to mandát, ale ten návrh samotný působí nevyváženě. Když se ale podíváme na celou tu cestu, kterou jsme zatím prošli, nemyslíte si, že by bylo dobré se zamyslet nad tím, zda eurozóna může nadále žít s rozpočtem, který se rovná v podstatě té první podpoře pro Řecko. Vy jste několikrát zmínil USA, ale dolar není na pokraji propasti. A to, že máme že by byl federativní rozpočet, e, není to důležité? To je zase další téma. Nebyl by to ten správný okamžik pro nabídnutí e, z takových, řekněme, přísnějších e, návrhů, kdy ECB by měly půjčky v správných lhůtách se správnými sazbami, byla by tím pádem společná evropská základna a nikoli mezivládní základna. Ne, nenastal tedy čas přijmout takové opatření, takové rozhodnutí, protože ty koreční marže pro země, které spadají do jednotného trhu a eurozóny, ty koreční nástroje jsou velmi omezené na to, čeho mají jakoby dosáhnout. Čili to je další věc, která se musí vyřešit, takový globální přístup, ať už jej nazýváme symetrickým, nesymetrickým, ale ten přístup musí být vlastně ještě definován mezi komisí a parlamentem, zejména co se týče toho balíčku hospodářské zprávy. Oni státy nemají ty správné koreční nástroje k dispozici, dokonce i když jsou tam strukturální nerovnováhy tak eurozóna vlastně nezná ty nezbytné nástroje na to, aby se zase vrátila na dráhu růstu. Děkuji. Pane Stoliane, pane prezidente, děkuji vám. Já byl bych rád, kdybyste nejprve zareagoval na otázku paní Ferrery, že ona musí Eh, odejít na jednání toho internačního týmu, takže omlouvám se, že vás žádám, abyste nejprve odpověděl. Eh, děkuji mnohokrát za váš dotaz. Eh, já bych řekl opět, že se musíme zaměřit na to, co je nyní nesmírně důležité, to znamená na hospodářské řízení a zprávu, tedy, nebo tedy řízení a zprávu eurozóny a také 27 a na pokrok, který je možné dosáhnout bezprostředně nyní hned. Eh, v této věci jsem již vyjádřil naše stanovisko. Samozřejmě, pokud bychom nyní neučinili maximum možného, tak eh, nás dějiny budou soudit jako příliš bázlivé. Pokud jde o dluhopisy, obligace, již jsem řekl, jaké je stanovisko Rady guvernérů. Eh, Existuje rozhodnutí vytvořit fond, dnes je to nazýváno EFSF, do budoucna to bude nést jméno ESM. Jde o fond velkého rozsahu. Eh, jeho funkcí je sloužit, je, je doplnit případnou pomoc mezinárodního společenství, především Mezinárodního měnového fondu. A my voláme po maximální flexibilitě u tohoto fondu za předpokladu, že budou platit striktní podmínky, striktní podmíněnost. Musím říci, že aktuální situace je samozřejmě velmi složitá, ale ti, kdo se chovají správně, jsou ve velmi odlišné situace od těch, kdo se tak nechovají. To platí pro eurozónu, platí to i pro zbytek světa. To je také prvek, který je součástí té situace a platí to pro úrokové sazby, platí to pro potenciál růstu, platí to pro boj s nezaměstnaností a tak dále a tak dále. Eh, zdravá eh, politika a příslušné strukturální eh, snahy přinášejí odměnu v podobě většího růstu a větší tvorby pracovních míst. Takže můžeme jedině podpořit všechny, kdo se obírají tímto směrem. A v tomto ohledu prevence Eh, toho, že bychom se vydali případně eh, špatnou cestou, ať už jde o fiskální politiku, eh, nebo také pokud jde o indikátory konkurenceschopnosti, tak to je naprosto klíčové prevence těchto věcí. A i když s vámi souhlasím, že vaše dotazy jsou velmi relevantní, my se trváme na svém aktuálním stanovisku. Děkuji mnohokrát, pane Trišete, pane Bulmané. Vy máte ještě dotaz? Já jsem eh, posledním na seznamu řečníků, ano? Eh, ne, ještě jsou kolegové po vás. Sledujeme tedy to řádné pořadí? Ano? Eh, dobrá, takže děkuji. Pane předsedo, Pan Balc se na to ptal, ta se na ratingové agentury, mě by zajímalo, eh, zda jste spokojen eh, s prováděním aktuální legislativy, eh, s aktuálním prováděním legislativy v EU. Vracím se tím k dotazu pana Balce ohledně ratingových agentů. Domníváte se, že tady vznikají nějaké dopady ve smyslu pokřivení na trhu? Doufám, že s tímto mikrofonem už je to lepší. Začnu tedy znovu. Hovořil jsem o otázce pana Balceho eh, ohledně ratingových agentur a do jaké míry jste spokojen s tím, jak je prováděna legislativa, kterou již máme v Evropské unii a domníváte se, že dochází k pokřivení na trhu v důsledku činnosti ratingových agentur? Domníváte se, že je třeba v Evropské unii založit nové ratingové agentury? Jaký na to máte pohled? A dále hovoříme o cenové stabilitě a vy jste zmiňoval chování členských států a dodržení inflačního cíle nebo alespoň přispění k dodržení, k dosažení inflačního cíle. E, v tomto vašem ekonomickém přístupu e, bylo by problémem, e, kdyby některá země trvale byla pod hranicí evropského inflačního cíle, to znamená v dlouhodobém hledisku hospodářsky významná země, která dlouhodobě se drží pod inflačním cílem ECB. Bylo by toto problémem, který by bylo třeba řešit? Děkuji. Děkuji mnohokrát. K vašemu prvnímu dotazu bych řekl, že je to stále otevřené a velmi důležité téma. To, co jste řekl, je důležité, stejně tak jako to, co řekl pan Balc. Jde opět o globální téma, globální problém. Snažíme se, aby svět a zejména světové finance byly méně procyklické, to znamená méně náchylné výkyvům, eh, dobám prosperity, následovaným eh, dobami propadu. A na globální úrovni tedy existuje hrstka důležitých ratingových agentů, to znamená, že jde o obrovskou koncentraci vlivu, což může být a v minulosti se eh, dokonce ukázalo, že toto působí procyklicky. Tím se tady musíme zabývat. Také musím říct, že bylo dosaženo velkého pokroku eh, ve směru eh, předcházení eh, střetům zájmu uvnitř těchto institucí, zlepšení dohledu, zlepšení dozoru, což se děje všude ve světě, ale zejména na obou stranách Atlantiku. Dále je zde ten samotný problém s malý, malých, pardon, malého oligopolního souboru institucí, což opět eh, ze samotné povahy věci může působit procyklicky. Dále je zde eh, ten obecný signál vůči všem investorům, střetelům, účastníkům trhu, finančním institucím, že sami musí analyzovat situaci u jednotlivých nástrojů, u subjektů a produktů, do kterých investují. A regulatoři se nyní snaží e, oddělovat e, regulativní e, předpisy a oblast dohledu od samotných ratingových agentur. To musím říct je obzvlášť pozoruhodné na druhé straně Atlantiku. Myšlenka založení nových ratingových agentur, tak aby se eh, rozšířil počet těchto eh, hlavních eh, institucí v této oblasti, to je také otevřené téma. Zatím je to tedy věc rozpracovaná, bylo by nesprávné říct, že zatím nebylo vykonáno nic, ale bylo by naivní domnívat se, že nyní už jsme se dostali na úroveň, která je uspokojivá. Takže takto bych zareagoval na váš dotaz. Pokud jde o zemi, kterou implicitně jmenujete, asi se dodu představit, o kterou běží, já to vnímám takto. Z dlouhodobého pohledu každá země, kromě mimořádných případů, by měla oscilovat kolem normy. To znamená méně než 2%, blížící se 2%. To je jednoznačně náš cíl. Ta, to je ta referenční hodnota, která nejenom je předem eh, stanovená učena, ale zároveň se ji daří dodržovat dlouhodobě a e, správně to bylo nastaveno jako pravidlo i pro dalších deset let. Myslím si, že e, tato země byla ve zvláštní situaci, protože musela obnovit svoji konkurenceschopnost. Nezapomínejme, že na počátcích eura e, mělo Německo schodek běžného účtu platební bilance. Dnes se nám to může zdát divné, ale veřejný i soukromý sektor se spontánně i podniky, i sociální partneři dělali to, co podle nich bylo nutné, aby eh, obnovili konkurenceschopnost. Proto také se jednotkové náklady práce vyvíjely tak pomalu v Německu. A ty výsledky to přineslo. Přineslo to prosperitu, export, eh, tvorbu pracovních míst. Takže to je nesmírně dobrý příklad, který nám ukazuje, že pokud eh, postupujete co možná nejzdravěji, po určité době to přinese své plody. Ale od nynějška já to vidím tak, že, ob, že by tady inflace eh, se měla pohybovat kolem eh, té eh, cílové hodnoty, která by měla být normou a průměrem pro eurozónu, stejně tak jako v minulosti. Nezapomínejme, že v prvních 12 letech fungování eura jsme dosahovali mimořádně dobrého výsledku v oblasti cenové stability u Německa, přestože došlo ke zvýšení DPH, protože Bylo, ten průměr dlouhodobý byl 1,5. Eh, či ten výsledek byl dobrý, ale samozřejmě ten eh, normální, běžný, stálý režim eh, se musí blížit tomu cíli, který je nastaven jako průměr pro eurozónu. Děkuji mnohokrát a nyní pan Thomas, An, Thomas Mann na závěr za EPP. Děkuji, pane prezidente Trichete. okamžiku slavností ve Frankfurtu máme úžasný obrázek, kdy, nebo měli jsme, kdy ECB byla reprezentována přesně uprostřed. Vy jste začal, zahájil v podstatě svůj odchod. Je to bolestné. Tak jsem se pokusil pochopit, zda všechno proběhne dobře s předáváním, až pan Trady, Dragi, pardon, převezme vaši funkci, zanechal velmi dobrý dojem. Samozřejmě potřeba eh, mít nějaký záchranný plán. Budete to všechno podporovat. Hovořil jste o privatizacích v Řecku. Domníváte se, že je nějaká alternativa na tu dluhovou otázku, že by privatizace mohla být řešením. A teďka zdaňování finančních eh, transakcí. Je to nástroj, i když třeba ne příliš eh, transparentní, který by mohl mít určitý smysl, mohl by fungovat. Jsou nějaké dohody neschody, možná jsou různé názory. Tady tedy hovořím o vašem názoru a názoru vašeho nástupce. Jinak mi bylo velkým potěšením vás poznat, pane prezidente. Určitě ještě budete mít možnost se tu vyjádřit. Velké díky každopádně. Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych pouze uvedl, že já bych řekl dvě, tři věci k daní z finančních transakcí. Za prvé, já chápu, že to je věc, která je lákavá pro mnoho mm, pozorovatelů a s touto myšlenkou tady přišel pan profesor Tobin, který je opravdu eh, mimořádný eh, člověk, eh, mimořádný ekonom, který mimochodem eh, říká, že dnes by nepodporoval zavedení, zavedení té takzvané Tobinovy daně. A, a musím říct, že zároveň musíme vzít eh, do úvahy tyto věci. Pokud eh, nejsme spokojeni s celkovým fungováním finančního systému, je správné do toho soukolí, jak se nasypat písek, pokud to mám tak nazvat, že to je součástí vlastně té koncepce. Pokud to nefunguje, tak se můžeme zabývat eh, příčinou těch problémů a to přímo a nikoli eh, tím, že se budeme snažit ten systém brzdit tím, že do toho sokolitej nasypeme písek a eh, bude to celé běžet méně hladce. Další věc, kterou už jsem také zmiňoval, samozřejmě to je konkurence a to je opravdu reálné téma reálný problém. Opět, pokud některé transakce budou považovány za nákladnější v Evropě než ve zbytku světa, potom se přesunou do eh, zemí mimo Evropu. O tom není pochyb. A eh, globální trh s obligacemi v eurech se přenesl z New Yorku do Londýna jenom proto, eh, jenom kvůli tomu, že v New Yorku eh, daně, daňový režim byl takový, že se ty transakce tím prodražily. Takže toto skutečně je reálný eh, problém. Pokud eh, zavedeme něco, co nebude platit globálně, přinese to problémy. To platí nejenom pro daň z finančních transakcí. V dnešním světě, který je plně globalizovaný a kdy v němž se pohybují nejenom pokročilé ekonomiky, ale také nově se rozvíjející. My stále říkáme nově se rozvíjející, ale v některých případech, eh, když do těchto zemí příštím, mám někde dojem, že to jsou společnosti a ekonomiky bohatší než západní Evropa nebo eh, Evropa jako celek nebo USA. Opravdu žijeme ve světě, který se velice rychle proměňuje a já bych eh, apeloval na velkou, velkou opatrnost při zavádění čehokoliv, co by eh, se nezavádělo celosvětově. Ale znáte naše stanovisko, takže eh, se omlouvám, nicméně eh, mne překvapuje, že stále více se šíří pocit, že něco takového by bylo možné zavést. Opět tedy je naší povinností, a ne pouze v této oblasti, říci, musíme vnímat, jaký je širší kontext. Musíme mít jistotu, že nezavedeme něco, čeho budeme poté jednoho dne litovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane prezidente. Jako vždy vám nesmírně děkujeme za to, že jste mezi nás přišel na tuto diskusi. Přeji vám velmi příjemné léto, doufejme klidné léto a Rád bych ještě vzpomenul, že bylo, bylo snažší řešit finanční problémy zemí, když jste vedl hru pařížského klubu. Já, si, já mám stále v paměti jednání mezi rumunským a pařížským klubem v roce 82-83, kdy Rumunsko eh, restrukturalizovalo svůj, eh, svůj externí dluh. Tehdy to bývalo mnohem snažší. Takže ještě jednou vám mnohokrát děkuji. Skutečně se velice ceníme vaší práce pro Evropskou unii, pro eurozónu a vlastně i pro globální řešení těchto problémů. Děkuji mnohokrát. děkuji tlumočníku. Next meeting is Monday, 7 p.m. in Strasbourg.